Dobré ráno, dámy a pánové. Zdá se, že tu není zrovna nejlepší akustika. Good morning, ladies. Dobré ráno, dámy a pánové, milí kolegové. Akustika tohoto sálu není zrovna nejlepší, jak jsme právě zjistili Můžete pokračovat ve své velice důležité eh, konverzaci mimo, protože chceme zahájit naše jednání. Rád bych zahájil eh, společné jednání výboru Avko Afet a hned přejdeme k bodu 1 přijetí pořadu jednání z 15. prosince. Jsou k tomu připomínky, není tomu tak. Můžeme přejít k bodu 2 a to je přijetí pořadu jednání. Jsou připomínky? Zdá se, že ne. A můžeme přejít k bodu 3 a to jsou ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obrané politiky a možnosti, které nabízí Lizabonská smlouva. Dohodli jsme se, že povedu eh, hlasování jménem obou výborů. Kdo se chce k tomu vyjádřit? Prosím, pan Fleckenstein, děkuji. Když se snažíme všem vyhovět, tak eh, jsem se dopustil eh, určitou nesmyslu. Chtěl bych stáhnout svůj ústní pozměňovací eh, návrh 196. Bylo mi řečeno, že to mám říct ještě před hlasováním. Děkuji, pane Fleckensteine. 196, eh, stažení ústního pozměňovacího návrhu. A nyní dávám slovo místo předsedovi Avko. Je to pan Perera. Tady jste. Chcete prosím něco říci? Prosím, máte slovo. Well, thank you very much. I'm sorry for... we Omlouvám se za mírný pozdní příchod. Vítám vás všechny je to nesmírně závažná, důležitá záležitost. Ty výzvy, kterým Evropská unie čelí této oblasti. Takže já jsem rád, že mám tuto příležitost být tu pospolu s vás, spolu s vámi a um, přijímat rozhodnutí o budoucnosti Evropské unie. Děkuji. Thank you, uh, coach. Uh, I would also like... Děkuji. Já chci vyjádřit vděčnost oběma zpravodajům eh, výborům za skvělou práci. Chtěli by spolu zpravodajové něco říct pan Galer nebo Esteban? No dobrá, takže pokud souhlasíte, tak začneme hlasovat. We plan to finish the votes at 9... Skončíme v 9.45 takže 35 minut hlasování, bude to velmi koncentrované. Kompromis 7, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Sto čtyřicet jedna pro, proti, kdo se zdržel? Zamítá se. 142 pro, proti, kdo se zdržel? Zamítá se. 143 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 144 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 145 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 147 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom to měli prověřit. 147. Proč pak to nefunguje? Hlasujeme. Tady to říká chyba v identifikaci. So, ah, You need more intelligence. Um, <laughs> Okay. Nezapotřebí eh, více inteligence, evidentně. Konec hlasování, takže schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu 9 pro, proti, zdrželi se, to prověříme. Prověříme kompromis 9. Konec. Jasná většina. Čili kompromis 9. A dostáváme se k 170, 71, 72, 73. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se 174 pro, proti, zdrželi se 170 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 176 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 178, 79, 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 181 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 182 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Kompromis 10. Konec hlasování. Skvěle. Kompromis 10 schválen a dostáváme se k 189, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 193 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 194 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 195 pro, proti, zdržel se, zamítá se. 196 stažen, takže hlasujeme pouze o části 1. Je to tak? Část 1. Aha, takže jde pro, proti, zdrželi se, prověříme. Část jedna. Hlasujeme 196 část 1. Without the oral amendment. Bez eh, toho ústního eh, pozměňovacího návrhu, který nažen. Víme, co děláme tady nahoře. Děkuji za rady. Konec. Schváleno. Část dvě pro, proti, drželi se, zamítá se. 197, 98, 99, 200 pro, proti, drželi se. Zamítá se. 202 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 204 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno 206 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 207 pro, proti, zdrželi se, schváleno 208 pro, proti, Drželi se. Schváleno. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozněcí návrh 232 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 233 pro, pro proti, zdrželi se, zamítá se. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 237, 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 239 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 240 pro, proti, zdrželi se zamítá se. 241 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 242 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13 pro, pro proti, zdrželi se. Schváleno. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 260. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 261 pro, Proti? Zdrželi se. Prověříme. 261. Hlasujeme. Konec hlasování. 68 kolegů. Zamítá se. 262 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 263 pro. Pardon, pardon, cože? Oh, okay, Aha, 232 schválen, takže 200, eh, ten další padá. A nyní 264 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 265 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 266 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 268, zdrželi schváleno, zamítá se. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 270 pro, 269, dobře, tak 269 prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Myslím, že teď už je to, to bylo jasné. 270, pan Lenin, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 271, pardon, Mm-hmm. Pardon, ano. Dvěstě Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 277 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 278 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 279, 280 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Tak si řekl. 281, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 281. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně, zamítnuto. 282, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 283, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 284, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 285 a 286 staženo, 287 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 288 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 289, 290 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 289 a 290 bylo jasně zamítnuto, ale elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. A mezidobí vidím, že je na 70. Výborné. Končím hlasování. 58 proti, 12 eh, pro. Stačí to? Kde jsme to tedy vlastně byli? 291. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 292, 293, 294. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 295. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A můžeme tím přejít na návrh 303, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 304, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 305, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 306, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A tím přecházíme k návrhu 324. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 19, kde pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. Kompromis 32 byl schválen a jdeme tedy na návrh 338. Třista Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 339. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 340. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto 341, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 342, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 343, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď se dostáváme k návrhu 358 a 359. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 360. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 363. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 365. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 18, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď návrh 375. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 376. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 377. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 378, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme 378. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 ku 30 schváleno. 379. Jeffrey van Oden. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 380. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 381. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 382, 383, 384, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 386, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 387, 300, kdo je pro? Proti, Omlouvám se, říká předsedající. A my teď přejdeme Prosím o strpení, máme tady drobný zmatek, říká předsedající. Hlasujeme o návrhu 4405, pan Castaldo a další, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 406, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 407, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 408, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 409, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 410, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 411, kdo je pro? 410 bylo schváleno, dobře, a teď tedy přejdeme ke 413, Mesarič Dorán, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 414, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 415, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 416, kde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 417, kdo je pro? ...414 bylo schváleno, ale teď tedy přecházíme ke kompromisu 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo schváleno, ověříme ještě. Bylo to jasné, dobře. Kompromis 20 byl schválen a my teď budeme hlasovat o kompromisu 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také schváleno. 436. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 437. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 438, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 439, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 440, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 442, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 445, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 446, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 447, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 448, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 449, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 450, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 451, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 452, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 454, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 455, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 456, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 457, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. a hlasovat budeme o návrhu 458. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 22. žádost o oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky, abyste mi tady neusnuli. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 hlasů pro schváleno. 24. A spolu s pravodajové se vyžádali ústní pozměňovací návrh. Budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 71, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 72 a 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 75, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 76, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 77, kdo je pro, odpadá, omlouvám se, kvůli kompromisu 7, takže hlasovat budeme o návrhu 78. Pan Epitidios, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto Návrh 82, kde je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno 83, kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 84, kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 85, kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 86, kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 87 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 88 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 89, 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto Kompromis 18 byl schválen a 92 proto odpadá. 93 hlasujeme. 92 odpadlo, když eh, byl kompromis 18 schválen a ten schválen byl. Takže teď hlasujeme 93 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 94 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 95 kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 96 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 97, 98 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 99 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 100, 100 a 102, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 101 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 104 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Sto pět pro, proti, zdržel se zamítnuto 106 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 108 pro, pro. ti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 9 byl schválen, hlasujeme tady o 110, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 112 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 113 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 114 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 122 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 123 pro, proti, zdržel se. 123 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Dva kolegové nechtějí hlasovat, končím hlasování velkou většinou zamítnuto. 124, kde je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 125 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 126 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 127 kde je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 128 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 129 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 130 pro, proti, zdržel se Schváleno. Citace číslo jedna. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Dva, pro, proti, zdržel se, schváleno. Tři, pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtyři, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se. Šestku elektronicky ověříme. Závěr hlasování. Všichni už hlasovali to bylo jasně schváleno. Číslo 7, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 8 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. So, do we have to vote on this? Máme o tom hlasovat? Je to odstavec 6. Stanovisko, kdo je pro, kdo je proti, Jeden se zdržel, to ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pokud to chápu správně, tak eh, teď je to konečné hlasování o eh, celkovém znění zprávy, jak byla pozměněna, ale to je elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Všech 70 odevzdalo hlasy. Blahopřeji, tato zpráva byla přijata. Excuse Promiňte. Děkuji. Jménem GU Abych chtěla říci, že jsme předložili většinovou zprávu a již jsme ji zaslali sekretariátu. Ano, děkuji za tuto informaci. Chtěl by ještě někdo něco říci? Není tomu tak? Děkuji tedy kolegům z výboru AFKO za účast a i vám všem děkuji za účast.